Zápis a schválené texty ze zasedání 16. března 2012 jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky či zápisu? Není tomu tak? Takže můžeme považovat tento zápis za schválený. Právní výbor na svém zasedání 1. března 2012